Eh, co se týče znalostí a konkurence, schopnosti. Jediná možnost, jak vyhrát, je být tou jedničkou. A my bychom se o to měli snažit. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaji. Teď se dostáváme k závěru debaty. Hlasovat se bude ve středu, to znamená pozítří ve 12.30. Nyní přistoupíme k dalšímu bodu na programu, kterým je zpráva Vitala Moreiry, autonomní obchodní preference pro Pakistán. Spravodaj zahájí, má čtyři minuty, prosím, máte slovo. Děkuji. Kolegař. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové. Je to zpráva, která mm, nebyla vypracována mnou v pravém slova smyslu, a náhodou jsem se stal zde zpravodajem. Původní eh, zpravodaj se vzdal této zprávy a já jsem převzal tuto práci. Vedle toho, že jsem tak trochu nahodilým zpravodajem, tak eh, jsem k tomu byl tak trochu donucen, protože jsem také nehlasoval. Ale nicméně situace je taková, jaká je a musím říci, že to byla pro mě velká čest, že jsem se mohl zabývat touto otázkou. Jde o poskytnutí naléhavých autonomních obchodních preferencí Pakistánu. Je to rozhodnutí, které bylo přijato Radou Evropské unie, která pověřila komisi, aby předložila návrh eh, Evropskému parlamentu a také Radě. Jedná se o zcela mimořádné preference, eh, které nejsou slučitelné s negativní nebo pozitivní diskriminací z hlediska VTO. A proto z tohoto důvodu je nutné získat nejdříve souhlas VTO proto, aby bylo možné udělit tyto naléhavé mimořádné obchodní preference. Přesto všechno komise předložila návrh eh, parlamentu a výbor INTA, kterému předsedám a kde jsem zpravodajem, tento výbor se rozhodl, že bude hlasovat o této zprávě. Výsledek hlasování byl takový, že jsme zjistili, že na výboru pro zahraniční obchod je toto problematika, která byla vnímána jako sporná. Zazněla zde otázka, máme využívat eh, tyto preference jako naléhavou pomoc konkrétní zemi. To ostatně také vedlo k tomu, že komise předložila tento návrh. Šlo o to, abychom se dohodli na trvání, prodloužení těchto preferencí, zatímco podmínky, které jsou poskytnuty těmto přijímacím zemím, se vždy velmi těžko dohadují. Výbor tedy hlasoval o tomto návrhu poskytnout mimořádné autonomní obchodní preference Pakistánu. A INTA ostatně potom hlasovala také o několika pozměňovacích návrzích. Šlo o to, abychom omezili dopad těchto mimořádných obchodních preferencí, které byly poskytnuty Pakistánu. Došlo k předložení pozměňovacích návrhů, eh, byla tam začleněna také mm, doložka pro zajištění pro případ, kdy tato pomoc by byla příliš vysoká, vzhledem k tomu, že by se to dotýkalo také dovozu. Dále tam byl pozměňovací návrh, který se týkal toho, že je nutné požadovat na Pakistánu, aby nenavyšoval restrikce při dovozu surovin. Na závěr mohu říci, že tyto snahy, které jsme vyvinuli, by se mohly projevit jako zbytečné, protože zatím nevíme, zda VTO dá souhlas k těmto mimořádným obchodním preferencím. Ale přesto všechno, myslím si, že bylo velice důležité prodiskutovat jakési hranice těchto mimořádných autonomních obchodních preferencí, které by měly být eh, poskytnuty Pakistánu. Je to jakýsi politický dar, který je darován některým zemím a v tomto případě se jedná o Pakistán. Je možné o tom hovořit. Je tady určité riziko, které spočívá v tom, že by to byl nebezpečný precedens. A e, že by se tyto autonomní obchodní preference využívaly i mimo naléhavé situace. E, Děkuji vám, pane Moreiro. A nyní prosím paní komisařku Cruz, aby vystoupila, protože zde nahrazuje komisaře Degutu, který eh, se připojí k naší debatě až v samém závěru. Takže pro tuto chvíli dávám slovo paní komisařce. Děkuji. Paní předsedající, my v tuto chvíli řešíme legislativní návrh pro mimořádné autonomní obchodní preference pro Pakistán. Tento návrh přednesla komise na výslovné přání Evropské rady okamžitě po povodních, které zasáhly v létě loňského roku Pakistán. Tyto povodně do značné míry zdevastovaly zemi a obyvatelstvo Pákistánu. Já bych chtěla poděkovat zpravodaji a výboru INTE za vynikající práci návrh komise směřuje k zavedení jednostranných mimořádných autonomních obchodních preferencí u 75 obchodních položek. Tyto obchodní preference by uvolnily asi čtvrtinu importu Pákistánu do Evropské unie platili by dva roky s tím, že by toto období mohlo být prodlouženo o další dva roky. A Evropská unie si je vědoma toho, že takovéto obchodní podmínky v některých sektorech, jako je třeba textilní průmysl, by mohly mít dopad na dané odvětví v Evropské unii. A proto jsme chtěli zachovat vyváženost mezi potřebami Pákistánu a zájmy daného odvětví a jiných eh, dodavatelských zemích. Počet eh, vybraných produktů je omezený. My jsme uvedli strop u této liberalizace u velmi citlivých produktů a ta liberalizace by se týkala pouze některých produktů na omezenou dobu. Mezičase jsme rovněž také požadovali po Světové obchodní organizaci, aby nám dala schválení, co se týká příslušných pravidel a jejich uvolnění, abychom mohli navrhovaná opatření realizovat. Jak víte, my to stále ještě řešíme s dalšími členy Světové obchodní organizace a doufáme, že se v brzké době dopracujeme k nějakému řešení. Když vidíme ty lidi, kteří přišli o e, své životobytí a o, o obydlí, Eh, ty jsou otřesné a tyto devastující povodně měly významný dopad. Tato obchodní opatření, paní předsedající, pochopitelně nejsou izolovaná. Ta se navazují na významnou humanitární pomoc ve výši 280 milionů euro, které Evropská unie poskytla Pakistánu. Nicméně ambiciozní opatření v oblasti obchodu jsou zásadní pro to, abychom zajistili hospodářskou obnovu ekonomiky Pakistánu. Musí být součástí naší, eh, našich střednědobých plánů, co se týká naléhavé pomoci v této situaci. A já doufám, že Evropský parlament podpoří náš návrh. Nyní bych přešla k některým pozměňovacím návrhům, které jsme přednesli. Nebudu hovořit podrobně o všech, ale dovolte mi poukázat na ty nejdůležitější. Já vím, že se žádá o to, aby eh, tyto preference byly podmíněné na určitých eh, zásadních podmínkách. Já chápu ty obavy, které vedou k těmto požadavkům na podmíněnost a máte pravdu, že otázka lidskoprávní je zásadní součástí našich dlouhodobých vztahů s Pákistánem. Nicméně, vzhledem k tomu, že jde o dočasné uvolnění v naléhavé nouzové situaci, komise se domnívá, že tyto podmínky a podmíněnosti by nebyly až tak na místě. Náš dialog, co se týče lidských práv v oblasti partnerství a spolupráce s Pákistánem jsou tím při, příslušným místem, kde bychom měli řešit tyto lidskoprávní otázky a měli bychom tam dospět ke stabilnímu řešení. Pokud jde o podmínky, které by znemožnily Pákistánu eh, přistoupit k těmto opatřením, tak to by mělo jak, stejný dopad jako jakákoliv jiná podmíněnost na co se týče importu. A já si myslím, že by to podkopilo, podkopalo naše snahy, podkopalo by to i eh, celkově náš přístup. My ale nemůžeme eh, zamezovat tomu, aby se v Pakistánu naplňovalo to, co Pakistan má naplňovat podle mezinárodních eh, dohod. Musíme zavést mechanismy, které by zajistily omezení eh, dovozních cel a poplatků. Měli bychom stanovit daný objem produktů, které by byly předmětem takového uvolnění. A já souhlasím s tím, že tyto preference by, měly, se, by se neměly uh, týkat těch produktů, které by mohly nějak narušit určitou konkurenceschopnost, která by měla vliv na odvětví v Evropské unii. Měli bychom to rovněž prošetřit, kterých produktů se to týká. Měli bychom také zajistit sledování těchto dovozů podle příslušných nařízení a předpisů ale předchozí sledování by velmi zatížilo administrativu a vydávání licencí. A někdo také žádá o to, aby tyto preference byly časově omezené, aby to bylo na rok od okamžiku povolení výjimky. Já si myslím, že takové řešení by bylo velmi problematické. Komise původně chtěla výjimečná opatření na tři roky a rada ve svém kompromisním návrhu, který se promítl do návrhu Světové obchodní organizace, hovořil o dvou letech s tím, že by tam byla možnost prodloužit na další rok, ale další omezení, že bychom to omezili pouze jen na rok jediný, to by nakonec vedlo k tomu, že celé toto řešení by bylo bezvýznamné. A kompromis byl 10. listopadu na radě odsouhlasen, týkal se sedmi eh, textilních produktů s tím, že další by mohly být dalším předmětem uvolnění. Je to kompromis, který je základem pro další požadavek na povolení výjimky Světové obchodní organizace, ale to se nepromítlo do pozměňovacích návrhů Evropského parlamentu. Na základě konzultace s členy Světové obchodní organizace bude možná nutné další produkty eh, podřadit pod tuto kategorii eh, produktů bez cel. A Evropská unie by Pakistánu tímto způsobem udělila eh, výjimku. A na základě nařízení by se povolená výjimka Světové obchodní organizace promítla do této dohody. Chci vás ujistit, že komise bude každoročně vyhodnocovat dopad těchto autonomních preferencí v oblasti obchodu, které bychom udělali eh, k Pakistánu. Dále bychom eh, parlament i radu o tom informovali. Proto podporuji přijetí tohoto nástroje paní předsedající, vážení poslanci, vážení členové. Chci vám říct, že komise je připravena spolupracovat s Evropským parlamentem na tom, aby tento návrh byl přijat a abychom ukázali nasazení Evropské unie odpovědně pomáhat těm zemím, které potřebují naléhavě pomoc. Děkuji vám. Děkuji. Pan Preda. Pan Preda, dvě minuty. Diskutăm uh, acest raport Moreira. Předsedo, myslím si, že je velice užitečné, že diskutujeme nyní o této eh, zprávě, protože teď právě očekáváme rozhodnutí o žádosti výjimky na úrovni VTO. Co se mě týče, myslím, že v této souvislosti je důležité vyslat ostatním obchodním partnerům EU jasný signál. Evropská unie musí prokázat odhodlání a musí poskytnout další humanitární pomoc k té původní. A toto by se mělo právě projevit na úrovni zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pakistán. Co se týče vyjednávání v rámci VTO, samozřejmě tady potřebujeme určitý čas. A potřebujeme, aby obchodní partneři EU zohlednili tento požadavek. Co se týče zbývajících aspektů, to je zatím nejasné. Současná realita ukazuje jednoznačnou věc. My potřebujeme stabilní Pakistán, který bude prosperovat a který se nedá zatáhnout do extremismu. Musí to být spolehlivý partner v boji proti terorismu. Chtěl bych poděkovat všem kolegům z výboru INTA, eh, kteří se kteří eh, převzali velkou část našich argumentů v rámci stanoviska. Ale jsou tady ještě dva důležité aspekty, které jsou důležité pro náš výbor AFET. Za prvé, nebylo by dobré, aby tady nedošlo k určitému propojení mezi těmito obchodními opatřeními a dodržováním lidských práv, sociálních práv a tak dále. Tady, myslím, nemáme úplně jednotné hledisko. Lidská práva představují důležitý bod ve všech dohodách, které existují mezi EU a Pakistánem. Takže i v rámci těchto preferencí je nutné zajišťovat eh, plné dodržování těchto práv. A také nedomníváme se, že by zde mm, nebylo dobré posuzovat tuto situaci bez zohlednění dopadů opatření na obyvatelstvo. Děkuji. Děkujeme a nyní poprosíme řečníky za politické skupiny. Pan Kaspary. Vážení kolegové, situace v Pakistánu prakticky tři čtvrtě roku po záplavách je stále velmi těžká a lidé v Pakistánu potřebují naši pomoc. Proto bylo správné, že Evropská unie uh, začala jednat a že eh, dala dohromady balíček eh, rozsáhlé pomoci. Já osobně ze začátku jsem nebyl příliš šťasten s tím, že komise na mm, jaksi nátlak rady eh, chce zavádět tyto mimořádné autonomní preference jako jakousi krátkodobou pomoc pro Pakistán. Také jsem ve výboru několikrát na toto téma hovořil a několikrát jsem žádal, aby ti, kteří jsou příslušní z hlediska zahraniční politiky, tedy vysoká představitelka, přišli do parlamentu nebo na náš výbor a Eh, řekli, proč, z jakého důvodu je nutné poskytnout tyto mimořádné preference, tak abychom se seznámili s celkovou strategií Evropské unie, abychom to zasadili do toho správného kontextu a abychom se přesvědčili, že je to opravdu nezbytná eh, cesta. Jedná se opravdu o mimořádné krátkodobé příspěvky. Já jsem velice rád, že pan David a ostatní kolegové eh, dosáhli široké schody na úrovni výboru, přestože eh, tady byly určité neschody z hlediska lhůt. A já si myslím, že řešení, které tady vzniklo, je v pořádku a mm, můžeme ho akceptovat. Jak vypadá situace v současnosti v Pakistánu? Sice Ben Laden je jaksi vyřazen, nicméně eh, je ku podivu eh, trošku zvláštní, že pakistánská vláda nevěděla, kdo se skrývá v této zemi. S tím jsme nebyli příliš spokojeni. Také nevíme, jak se budou k tomu stavět ostatní země VTO, nevíme, jestli k tomu poskytnou souhlas či nikoliv, takže bylo by dobré, abychom zítra odhlasovali pozměňovací návrhy. Pokud se nám nepodaří odhlasovat celý návrh, tak ho postoupíme zpět. Mezitím bude probíhat jednání také VTO a my zjistíme, zda vůbec má smysl poskytnout náš souhlas. Děkujeme a nyní Prosím, Mata Šusto, 1,5 minuty. Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, paní komisařko, zdá se, že v podstatě nechápeme, proč většina výboru INTA žádala za každou cenu rozpravu k tomuto tématu. Opět, opět tato rozhodnutí podle mého názoru jsou velice špatná. Mm, nemáme možnost zabývat se skutečnou podstatou tohoto tématu. Rád bych řekl to, že souhlasím se vším, co řekl předseda našeho výboru. V tomto období, kdy v podstatě celý svět trpí neustále různými tragédiemi, bylo by opravdu velice smutné, pokud bychom humanitární pomoc neužili pro na změnu celé politiky v této oblasti. Znamenalo by to Mm, opravdu nespravedlivý přístup k jednotlivým zemím, těm nejchudším zemím. Jsou to země, které potřebují dlouhodobá pravidla, která potřebují udržitelný rozvoj. Ovšem to nemůžeme nahradit, tím nemůžeme nahradit eh, rozvojovou pomoc v žádném případě. Pakistán nebo výhody pro Pakistán nepomůžou lidem, kteří utrpěli mm, povodněmi asi před rokem. Naopak v podstatě to bude textilní průmysl, který bude platit tyto náklady a já si myslím, že to je nesprávný způsob přístupu k obchodní politice. Nemůžeme s tím souhlasit. Musíme vzít v potaz i další faktory, které souvisí s celou situací. Nejde pouze o solidaritu, o solidaritu s těmi, kteří utrpěli povodněmi v Pakistánu. Další zásadní důvod pro poskytnutí této pomoci bylo rozhodnutí podpořit Pakistán v jeho boji proti terorismu hmm, Vidíme zde opravdu takové ty šedé oblasti, které, mm, jsme, které se dostaly na světlo světa v celé eh, situaci ohledně Bin Ládina. Poukazuje na to, jak slabá, v jaké situaci je ta, tato země. Nesmíme zapomínat rovněž ani na situaci v lidských právech. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. A nyní za liberály pan Rinaldi. Dvě a půl minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní komisařko, dámy a pánové, Myslím si, že tato rozprava mm, v květnu 2011, která se dotýká přírodní katastrofy z léta 2010, je nesprávná. 12 milionů lidí zůstalo bez domova, 20 celé země bylo zničeno. Já nesouhlasím s tím, co řekl pan Šusta, nesouhlasím s názorem socialistů. My se v podstatě snažíme nalézt vhodný nástroj, vhodný nástroj, který by mohl pomoci Pakistánu v této situaci. Jsme velice frustrováni, protože se nám to nepovedlo a zároveň jsme si vědomí toho, že potřebujeme dosáhnout eh, zdrálejšího přístupu v oblasti eh, obchodní politiky, a to nejenom z komerčního, ale i lidského hlediska, protože tato politika by měla pomáhat lidem v nesnázi. Děkuji komisi. Komise opravdu velice rychle předložila balíček opatření. Myslím si, že to opravdu vyžaduje vyrovnanou rozpravu, protože jinak bychom potrestali naše odvětví, která trpí krizi, ekonomickou krizi. Inta výbor odvedl rovněž veli, velice dobrý kus práce. My jsme předložili 37 pozměňovacích návrhů, umožnili jsme dosažení tzv. safeguard klauzule, ovšem Všichni jsme si vědomi toho, že toto období není nejlepším obdobím pro Pakistán. Mnoho lidí eh, nebylo pohnáno k odpovědnosti a my bychom rovně chtěli, aby Indie změnila, změnila svůj postoj, především na půdě VTO, aby tím vyslala Eh, signál dobrého sousedství, protože dobré vztahy mezi jednotlivými zeměmi jsou nesmírně důležité. Samozřejmě, že mm, jsme se neviděli dostatečnou akci ani na straně Pakistánu po bombovém útoku v Bombaji, ovšem toto si myslím, že by mohl být okamžik pro nastartování lepších vztahů mezi Pakistánem a jeho sousedy. Toto by mohla být jedna z otázek projednávaných i v rámci bilaterálních mítingů a dohod s Indií, které probíhají. A v nedá, které proběhly v nedávné době. Samozřejmě, že nyní je to i na straně Pakistánu, takzvaná kriketová eh, eh, diplomacie, o které jsme hovořili v, před několika dny, zatím ještě nepřinesla kýžené ovoce. Ovšem BTO, jak už jsme se o tom zmínili nedávno v Ženevě na meziparlamentním shromáždění, bych se snažilo vytvořit určitý rychlý mechanismus, který by mohl pomoci našim mechanismům, obchodním eh, mechanismům reagovat v případě, že země se potýká s velikými přírodními katastrofami. Jsou zde určité, doufám, že i na základě těchto opatření dosáhneme nové éry v této oblasti. Děkujeme, pan Karim, 1,5 minuty za konzervativce. Děkuji, paní, děkuji pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. To byla nejhorší živelná katastrofa, která kdy zasáhla Pakistán a my, mohu s potěšením říci, jsme reagovali rychle. Komisařka Georgieva byla na místě brzy a hovořilo se s premiérem, bylo možné řešit, jakým způsobem bude Evropská unie reagovat. A jedna věc zazněla jasně. Je třeba věci řešit s jakýmsi nadhledem a rozhledem. Musíme nabízet nová řešení, jak poskytnout pomoc. Nejenom pomoc samotnou, ale pomáhat i obchodně jako krátkodobé řešení pomoci. A já jsem rád, že výbor po dlouhém jednání tento návrh schválil a já vím, kolik pečlivé práce do toho jednotliví členové z jednotlivých výborů dali, aby se dopracovalo, podařilo dopracovat k řešení, které je přijatelné. Musím však říci, že váš návrh se odklání od našich původních záměrů v jakých jsme chtěli postupovat na úrovni Světové obchodní organizace, zazněly námitky proti našemu návrhu Evropské unie. Na jedné straně Indie říká, že tohle by nemělo spadat pod eh, dohodu o volném obchodu Evropské unie, zde by neměla být návaznost, to je pravda. Na druhou stranu žádá o uvolnění obchodu přímo s Pákistánem, takže v tom je střed, to je jakýsi protimluv a já jsem proto žádal, aby tato myšlenka byla ještě podrobena přeskumu. Já si myslím, že náš parlament by měl podpořit eh, komisi. Máme zde tu záruku výročního zkoumání dopadu. A já chápu, co říkáte, vážení kolegové, na téma bezpečnosti, ale já jsem zde jako jeden z lidí, kteří přežili útok v, Mumbai nechci nějak spochybňovat eh, tuto obavu, ale chci podpořit eh, parlament, aby vyslovil důvěru návrhu komise. Děkuji. Vážení kolegové, vy všichni překračujete vymezený časový limit. Já vás prosím, abyste se drželi časového roz, rozsahu vašich příspěvků. Za zelené pan Taylor, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já stejně jako ostatní v tomto parlamentu sdílím obavy které se týkají lidí, kteří byli zasaženi těmi hroznými povodněmi. Já jsem sdílel tyto obavy a sdílím je nadále, ale když se podívám na politickou vůli, která zde eh, se střetává s obchodními zájmy a s tím, jak vyčkává Světová obchodní organizace, tak eh, si říkám, že ta doporučení opravdu se odklánějí od původních návrhů, která, eh, které byly předloženy komisí, už to zaznělo ta krátká doba, na to už bylo poukázáno, pokud jde o uvolnění obchodních preferencí, střílet původně na dva roky s tím, že pak by mohlo dojít dokonce k navýšení celních poplatků za tu dobu. A navíc, když řešíme problematiku ročního přeskumu v rámci ročního programu, tak si říkám, že by bylo dobré mít čtvrtletní vyhodnocení a to jen navazuje na významnou byrokraci, kterou by to jenom způsobilo a za rok by to bylo všechno ukončeno. Takže já naprosto chápu návrhy zaslat to zpět eh, do výboru, což je pozměňovací návrh 43. To chápu, ale můžeme vypracovat návrh, který bude schopen zajistit realizaci pomoci, kterou chceme Pakistánu poskytnout. A pak bych také řekl, že to navazuje na akutní potřebu přeskoumat způsob práce Světové obchodní organizace, aby se eh, tento orgán přetvořil na skutečně demokratický orgán, který by byl dostatečně transparentní, v němž by jednotliví členové měli a nesli svoji odpovědnost. Děkuji. Děkuji a prosím nyní pana Šolce za GUE. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, vážení kolegové. Prakticky jeden rok uběhl od doby, kdy obyvatelstvo utrpělo ničivými záplavami a my jsme tehdy eh, se velice cítili spojeni s tímto obyvatelstvem. Ten skandál spočívá v tom, že VTO eh, stále jedná, že toto jednání se vleče a tyto úlevy jako mimořádná pomoc nemohou proběhnout. Moje frakce stále požadovala takzvaný plán B, tak aby bylo možné rychle a udržitelně pomoci eh, obyvatelstvu Pakistánu. Ale tato alternativa nebyla nikdy předložena. Možná, že mm, komise je svým způsobem bezmocná, protože je tady určitý odpor na úrovni rady. Vypadá to tak, že mm, tato těžká takzvaná jednání VTO jsou někdy používána jako záminka. Že tato jednání budou obtížná, to jsme věděli my i vy předtím. Ostatně někteří eh, členové z Německa hm, se účastnili také mise. Jedná se o textilní průmysl a také etanol a ještě některé produkty, které měly získat tento eh, statut. Eh, o to usilovaly některé země vlastně protikladu k Pakistánu a dožadovali se ochrany pracujících s ohledem na jednotlivé úmluvy, které tady existují. Nyní se jedná o úlevy z hlediska možnosti vyvážet pakistánské zboží. Samozřejmě, že nemůžeme očekávat souhlas, pokud Pakistán tady eh, bude vlastně fungovat na úkor nejchudších zemí země. Předvečer prezentace eh, nového návrhu tohoto systému jsme se k tomu již eh, vyjádřili. Výsledek podle mého názoru je takový, že se měla poskytnout okamžitá země a i nyní se měla poskytovat okamžitá pomoc, místo toho, aby neustále se protahovalo toto jednání. Pakistánci potřebují tuto pomoc jako důkaz důvěry, kterou by mohli mít v Evropskou unii. Děkujeme a nyní za EFD pan Morganti. Jedna minuta. Eh, signor Presidente, onorevole... Vážený pane předsedo, pane předsedo, drazí kolegové, to zpráva je neakceptovatelná. Já vím, že minulý rok došlo k tragédii v Pakistánu a je nutné pomoci této zemi. Ale půl miliardy eur bylo vyčleněno a to je dosti velká částka. A nyní se stanovuje další pomoc. Textilní sektor je v tomto ohledu velice důležitý v Pakistánu. V Evropě je tento textilní sektor vážně eh, poznamenán současnou situací, takže to je velmi vážná věc, která se zde navrhuje. Tyto výjimky, které se navrhují, by měly být schváleny VTO. Některé státy, jako je Indie, je ochotna akceptovat mm, tuto situaci a to proto, aby také získala příznivé podmínky ze strany Evropské unie. Obchodní politika Evropské unie je politikou, která je pod vlivem myšlenek, které mi nevyhovují a proto musíme odmítnout tuto zprávu. Děkuji. To, co eh, se nyní děje v Pakistánu eh, a bylo vybudováno, bylo zničeno eh, v rámci záplav a víte, že Evropa by nyní chtěla zrušit celní poplatky na celou řadu produktů. Tím pádem tato země bude mít zvláštní statut. Evropská unie si ovšem nesmí dělat iluze z hlediska těchto eh, preferencí. Nesmí se domnívat, že eh, tím v tomto nukleárním Pakistánu vymizí některé tendence směřující k extremismům. Víte, že to bylo vždy neúspěšné eh, vláda Pakistánu prodávala svoje ústupky velmi draze. Likvidace Ben Ladina vede k celé řadě choulostivých otázek. Například eh, bylo známé, že byl vydán mezinárodní zatykač na představitele této teroristické organizace. Západ eh, nesmí eh, se vzdát hodnot, jako je státoprávnost a lidská práva. Není možné je opustit ani na pozadí toho, co se odehrálo v souvislosti se zabitím Bedládina. Děkujeme. Nyní se podíváme na samostatné řečníky. Pan Rande, dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane komisaři, vážený pane zpravodaji, nejprve dovolte, abych eh, poblahopřál Mario Davidovi, našemu kolegovi z EPP, který zde bohužel s námi nemůže být, ale rád bych mu opravdu poděkovala za odvedenou práci. My jsme se vždycky domnívali o tom, že podpora obětí povodní v Pakistanu je morálním imperativem a právě proto jsme vždycky velice jasně podporovali veškerá opatření, která byla přijata v rámci tradiční humanitární pomoci. Dokonce se domníváme, že bychom měli pomoci i stabilizovat situaci přímo na místě těchto milionů lidí, kteří jsou postiženi Pakistánu. Ovšem nemůžeme opravdu akceptovat to, aby naše obchodní politika EU byla využívána jakožto nástroj humanitární pomoci, protože tím způsobem bychom se dopracovali k velice nešťastným důsledkům. Znamenalo by to, že Evropská unie, především pokud jde o země na jihu, ve kterých um, převládá textilní průmysl, že bychom situaci v těchto zemích podkopávali. Podkopávali mm, a přitom tyto země byly postiženy Evrop- mm, ekonomickou krizi velice zásadním způsobem. Eh, Evropská unie s Pakistánem by mohla, nebo v této oblasti textilního průmyslu mohla vyvolat velikou nerovnováhu a to je situace, která je podle mě i na půdě VTO neakceptovatelná. Proto se domnívám, že návrh tohoto nařízení a problémy těch 18 měsíců, v průběhu kterých probíhaly opravdu velice obtížná jednání. My jsme předložili mnoho konstruktivních názorů, ovšem najednou se dostáváme do situace, kdy jsou zde předkládány pozměňovací návrhy, které spochybňují návrh tohoto nařízení. Nejde o nějaký nedostatek solidarity s Pakistánem, ovšem my si myslíme, že humanitární pomoc prostě musí být prováděna správným způsobem. Děkuji. Paní Andres Parias, 1,5 minuty. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, a co se týče této zprávy, tak jednání o ní bylo velmi složité, protože jsme pro prosazení nejprve potřebovali povolení výjimky od Světové obchodní organizace a původní návrh se liší od návrhu zaslaného do Ženevy. Já myslím, že je naprosto zásadní, abychom pomohli Pákistánu si uvědomit, že můžeme přistoupit k výjimečným obchodním podmínkám za předpokladu, že oni vezmou v potaz konkrétní potřeby textilního průmyslu v Evropské unii. Ve Valenci ve Španělsku byl textilní průmysl zasažen krizí a tato zpráva ukazuje, že opatření, která bychom mohli v rámci mezinárodního obchodu uskutečnit, by nebylo možné realizovat tak rychle, jako by bylo nutné. Myslím, že bychom se měli poučit do budoucna. Pomozme tedy Pákistánu, ale ne na základě poslední zprávy posledního návrhu, protože nebere v potaz případný dopad na Evropskou unii a její ekonomiku, zvláště pokud jde o citlivé produkty. Dokonce by realizace mohla být odsunuta protože by došlo k problému splnění lhůt vůči Světové obchodní organizaci. Já si myslím, že bychom měli hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji. Děkuji a prosím pana Ferreiru na minutu a půl. Děkuji pane předsedo. Pokud jde o návrh tohoto nařízení, opět jsme zde vystaveni ne, ne, ne, dobře e, známé situace s komisí, pokud jde o řešení humanitárních situací v dané oblasti a navazování humanitární pomoci na obchodní záležitosti a bilaterální pomoc. Vy využíváte živelnou katastrofu, která zasáhla Pákistán k tomu, abyste řešili zájmy určitých velkých ekonomických skupin v určitých velkých členských státech. A v tuto chvíli jde o pomoc Pakistánu. Včera to mohlo být něco, co by pomáhalo terorismu. Jde o to, abychom řešili problematiku obchodu a nenavazovali to na pomoc zásadním dovozům do Evropské unie. Tohle je vlastně snaha, jak si ten celý návrh přikrášlet různými zajišťovacími doložkami, ale pravda je taková, že tyto ústupky a tyto podmínky by velmi zasáhly evropský textilní průmysl v oblastech, kterých je nejcitlivější a nejzranitelnější a byl by ohromně zasažen uvolněním těchto celních poplatků. Eh, jednalo by se hlavně o oblasti, kde už existuje velká chudoba, velká nezaměstnanost. Byly by to regiony, jako je Portugalsko, kde je, velká sociální, eh, kde je velké riziko sociální krize. A nakonec by musel do toho vstupovat eh, Mezinárodní měnový fond a Evropská unie. A Portugalsko v minulosti při, přijalo návrh jít proti těmto podmínkám. My musíme chránit textilní průmysl a pracovní pracovní příležitosti v textilním průmyslu v Evropské unii a nic takového od komise nezaznělo. Děkuji. Děkuji a paní Bizoto na minutu. Vážení kolegové, dnes eh, zde diskutujeme o nařízení, které stanovuje určitou zradu na evropských občanech, a to v textilním průmyslu. V Itálii Víte, že v Itálii máme špičkový textilní eh, průmysl. Existuje již nekalá konkurence ze strany Turecka a dalších eh, sousedních zemí. Nejsou tady záruky proto, aby byla dodržována sociální práva v Indii. Nevíme ani, jaké stanovisko má VTO k tomuto opatření. Evropa se tady maximálně angažuje a jde opačným směrem, než jsou zájmy občanů Evropské unie. Doufám, že toto bude zamítnuto. Děkujeme. A nyní pan Pavel Samkos, dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedo. Samozřejmě, že podporuji tuto záležitost, to znamená, Evropská unie musí podporovat a musí poskytovat humanitární pomoc. To je samozřejmě, já chápu, proč se Evropská komise rozhodla poskytnout pomoc právě v rámci těchto autonomních obchodních preferencí pro Pakistán. Ovšem, nemohu souhlasit s Evropskou komisí v tom, když tvrdí ve svém návrhu, že to riziko na svých bedrech ponesou především dvě odvětví v Evropské unii, a to je bioetanol a textilní odvětví. Rád bych se zmínil o tom, že textilní průmysl v Evropské unii byl pod neustálým tlakem v posledních letech, především v důsledku obchodní liberalizace na půdě VTO. A já osobně uh, jsem byl po čtyři volební období v Řecku eh, poslancem v oblasti, která se jmenuje Nausa. To je oblast, která trpí jedním z největších Eh, největší nezaměstnanosti v Evropě a to je právě v důsledku dopadu globalizace na textilní průmysl. Pokud je o bioetanol, rád bych zdůraznil to, že do této oblasti investovala Evropská unie obrovské finanční prostředky. My nesmíme zapomínat na to, že jsou to dva sektory, dva sektory, o kterých hovoříme, dva pakistánské sektory, které znamenají opravdu konkurenci pro, na, pro naše odvětví. Ty koncese, ty ústupky, o kterých hovoříme, preference navíc nejsou propojeny žádnou podmínkou podmínečnosti, žádnými podmínkami v oblasti lidských práv a to by ovšem bylo mm, případem, pokud by Pakistánu byl udělen status GSP plus země. Poslední bod, eh, o kterém jsem se chtěl zmínit, je otázka. Ptám se, zda tyto preference opravdu pomůžou obyvatelům v postižených oblastech Pakistánu. Mám o tom určité pochybnosti. A abych vás přesvědčil o tom, že mám dobrou vůli, dobře, nabídněme určité preference ovšem v jiných industriálních oblastech. Proč zrovna v textilním odvětví? Proč nenabídneme jiná odvětví, jiná zboží, kterými bychom rovněž pomohli postiženým oblastem v Pakistánu? Ovšem musíme zaměř, zajistit to, aby tyto preference rovněž měly určitou ochranou klauzuly, přesně tak, jak je to zakotveno v naší pozměňovacích návrzích. Děkujeme, pan Lange, jedna, jeden a půl minuty. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. My jsme všichni přesvědčeni o tom, že musíme pomoci lidem v Pakistánu, ale myslím si, že ten nástroj, pane komisaři, který navrhujete, není správný ze tří důvodů. Za prvé, vůbec se nedá prokázat, že tyto úlevy obchodní povahy pomohou lidem kteří byli postiženi záplavami. Naopak můžeme prokázat, že textilní průmysl v Pakistánu se usidluje v jiných regionech a dokonce zaznamenává nárůst. Takže to se vůbec nedotýká skutečné reality. A tyto úlevy by měly totiž sloužit eh, k tomu, aby se ulevilo skutečně postiženým lidem. A to není ten případ eh, tohoto nástroje. Chápu, že mm, tady jde o mm, explicitní podmínky dodržování sociálních standardů a dalších standardů a e, v podstatě například Bangladeši, který plní tyto podmínky, se neposkytuje tato úleva a proto si myslím, že tyto snahy nejsou opravdu na místě. A pane komisaři, to není solidární přístup, protože ta zátěž vlastně a tyto úlevy budou přenášeny jenom na některé e, země. Pokud bychom měli něco udělat, tak bychom měli postupovat stejně solidárně se všemi zeměmi. To znamená, že potřebujeme přímou pomoc pro oběti záplav. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkujeme, pan Zalevský, dvě minuty. Panie předsedající, wyrazy współczucia. Vážený pane předsedo, já si myslím, že samozřejmě musíme eh, cítit souci se všemi postiženými těmito přírodními katastrofami a je samozřejmě dobré, že Evropská unie poskytla okamžitě humanitární pomoc. Budoucnost Pakistánu je důležitá pro celý svět, pro Evropu, je to důležitá země i s ohledem na boj proti terorismu. Zároveň Ovšem ale je to potenciální zdroj eh, přistěhovalců do Evropské unie. Bohužel, Evropská unie prozatím nebyla schopna přijít s nějakou jasnou politikou vůči novému Pakistánu. Tyto obchodní preference podle mého názoru nemají nějaký jasný cíl. Evropská komise nebyla schopná odůvodnit využití těchto nástrojů na setkání výboru INTA Evropská komise nebyla schopná vysvětlit tento návrh. Podle mého názoru tento návrh neposkytuje pomoc rozvojovou a ani pomoc eh, postiženým. Naše priority s ohledem na Pakistán je ekonomický rozvoj této země a druhá záležitost důležitá je boj proti terorismu. A to by mělo být samozřejmě všechno, by mělo být ovšem založeno na právním státu. To znamená, že hm, raději, než mít takové návrhy, které postrádají jasné cíle, měli bychom mít jasnou nabídku ekonomické pomoci, ekonomické spolupráce s touto zemí. Tato, po, tato pomoc ovšem by měla být podmíněna, pokud si Pakistán přeje užší vztahy s Evropskou unii, měl by dokázat, že opravdu spolupracuje s Evropou v podpoře právního státu a boji proti terorismu. A poté bychom mohli přistoupit k takovému opravdu komplexnímu ekonomickému programu, který bude komplexní a nebude se omezovat pouze na některé oblasti odvětví Ovšem tyto návrhy v tomto, eh, eh, v tomto textu postrádáme a proto bychom to měli zamítnout. Volám potom, aby paní Eštanová přišla s komplexním plánem pro rozvoj Pakistánu. Děkuji, pan Máčen. Minutu a půl. Děkuji, eh, pane předsedo. Ráda navrhuje rozumný návrh balíček návrhů pro Pákistán, ale obávám se, že eh, je spolitování eh, hodné, že o tom stále ještě diskutujeme a nic nerealizujeme. Existuje rozdíl mezi eh, pomocí a obchodním balíčkem. Samozřejmě pomoc je zásadní pro Pákistán, ale obchodní balíček, který by jenom podnítil a motivoval podnikatele a obchodníky, aby začali podněcovat eh, obnovu ekonomiku, to je jiná věc. A neplatí, že textilní průmysl nebyl zasažen. Byl zasažen. Je to přesně v oblasti povodní. Hodně těch podpůrných oblastí byly v oblasti eh, povodní, i jiné podniky byly v oblasti povodní a tohle by bylo, byla motivace eh, obnovit tuto ekonomiku a ukázat, že existuje trh pro jejich produkty. Já se obávám, že komise reagovala um, jiným způsobem. Já podporuji tu zajišťovací položku, doložku, ale uh, rok to je něco, jako kdybychom neudělali vůbec nic. Také se obávám, že Indie na půdě VTO se nevyjádřila právě příznivě a byla to taková ta kriketová diplomacie, která by nevedla k žádnému řešení a Indie si uvědomuje jednak humanitární nutnost pomoci, ale také oblast bezpečnosti a nutnost do Pákistánu investovat a vytvářet tam pracovní příležitosti pro budoucno. Děkuji. Děkuji a nyní sekce Catch the Eye. Máme zde čtyři vystoupení. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že co se týče tohoto tématu, tak naše sněmovna je rozdělena. Ale přesto co zaznělo od mých kolegů, já musím říct, že souhlasím s tím, co předkládá Rada. Jako členka výboru pro rozvoj bych ráda zdůraznila právě tento aspekt. Okamžitá finanční humanitární pomoc v dobách takovéto katastrofy, jaká byla v Pákistánu, je nutná, ale nestačí. Nejúčinnější způsob, jak podpořit rozvoj, je pomoci lidem, aby si pomohli sami. Proto vítám zrušení celních bariér ačkoliv je na dočasnou dobu a věřím, že právě toto přechodné období pomůže vyhodnotit proces, který komise navrhuje. A možná poté následně, jakmile uvidíme, že se proces osvědčil, budeme mít možnost vyhodnotit definici rozvojové pomoci Evropské unie, aby se k tomu přiklánila. Pokud něco ohrožuje textilní průmysl v Evropě, tak je to Čína, nikoli Pakistán. Děkuji. Děkuji a prosím a pana Čuta se na minutu. Děkuji, pane předsedo. Tak jak někteří kolegové to uvedli již přede mnou, Jistě jste konstatoval, že tyto zvláštní preference pro Pakistan nebudou tím nejlepším řešením na pomoc obětem záplav, protože obchod není tím odpovídajícím nástrojem v takovýchto naléhavých situacích. Souhlasím s tím, že obchodní preference nepomáhají přímo obětem těchto záplav. Ale jiná opatření by mohla pomoci pakistánské ekonomice. Humanitární pomoc a mezinárodní obchod nejsou e, oblastmi, které by stály proti sobě. Můžeme mluvit o určité komplementaritě evropských politik. A když poskytneme preference rozvojovým zemím, nečiníme to pouze z pragmatických, čistě obchodních důvodů, ale také proto, abychom prokázali solidaritu. Děkujeme, pan Tanok, jedna minuta. To, co jsme viděli v Pakistánu po záplavách v loni, bylo opravdu šokující a Evropská unie chtěla připravit obchodní opatření, která by pomohla těmto lidem, kteří byli opravdu postiženi touto katastrofou. Humanitární pomoc by měla být využívaná bez politických podmínek. Ovšem, tyto obchodní preference, o kterých hovoříme, jsou politicky kontroverzní záležitosti, když se díváme na Pakistán i na celý region. Usama bin Laden byl v Pakistánu, jak víme, a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 poukazuje, tím se poukazuje na ambivalentní přístup Pakistánu v boji proti terorismu. Čili já osobně mám opravdu obavy, pokud jde o tyto obchodní preference, zdá, mm, protože v podstatě odmění pakistánskou vládu za nedostatečnou akci v boji proti terorismu. Dále, pokud jde o Bangladeš, země, která rovněž trpí zápláje, bude trpět mm, nekalou konkurenci a rovněž tato země závisí na textilním průmyslu. Čili toto jsou sice dobře míněná opatření a já to respektuji, ovšem je to záležitost záležitost, kterou musíme zvážit velice, velice opatrně vzhledem ke všem podmínkám, o kterých jsem hovořil. Děkuji. Další pan kolega, jedna minuta. Pan Obelmajer. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Tento návrh je vlastně útok na evropský textilní průmysl. O tom nemusíme ani hovořit, ale já bych se chtěl zmínit o humanitárním procesu. Pokud poskytneme úlevy na clu, musíme to propojit eh, s lidskými právy. Mám na mysli náboženská práva, práva žen, eh, také mm, eh, například trest smrti za rouhání. Víte, že tyto postupy se šíří po celé zemi a bylo to stanoveno také mm, studentskou islámskou univerzitou. Dochází k radikalismu. Proti tomu musíme bojovat a Evropská unie nemůže přiznat tyto preference a opomíjet základní důležitá práva. Děkuji. Uh, Jean, no one had you Děkuji. Už se nikdo nehlásil za, na Catch the Eye, vy jste se hlásil, ale pozdě. Paní Lambert má minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo delegace, které se věnují Pákistánu, za ty se za ty, chci vystoupit. My jsme zde vyslechli nářky, co se týče těch, kteří obrátili 180 stupňů oproti tomu, co říkají běžně. Když jsme to řešili v minulosti na půdě tohoto parlamentu, tak jsme byli ujištěni komisí, že tuto problematiku komise vyhodnotí tak, aby to nenarušila vývoz Evropské unie. Změnilo se něco? Bylo byli, byli jsme žádáni o to, abychom se vyjádřili k tomu, jakému střetu by mohlo dojít mezi textilním průmyslem Pákistánu a Evropské unie. Za pár měsíců na to je to jinak. My jsme měli naše obavy, co se týče textilního průmyslu v oblastech, které byly zasaženy povodněmi. My jsme tam byli na místě, slyšeli jsme od místních poslanců, že by bylo dobré pro textilní průmysl eh, něco takového podniknout. Myslím, že bychom to měli opravdu zvážit, jaký signál bychom vyslali, pokud bychom navrhovaná opatření nepodpořili. Děkuji. Děkuji a nyní pan komisář Tekut za Evropskou komisi. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve bych se rád omluvil za mou nepřítomnost na počátku naší rozpravy. Letěl jsem z Bruselu a vy jste trošku napřed ve vašem programu, což je sice úžasné, ovšem to znamená, že já jsem bohužel dorazil později. Poznamenal jsem si všechny, všechna vystoupení, která zde zazněla k tomuto tématu a rád bych zdůraznil několik bodů. My hovoříme zde o dohodách FTA, to znamená o volném obchodě. Já mám pocit, že mnoho příspěvků vychází z tohoto předpokladu, že jde o nějaký typ FTA se všemi prvkami, které tyto dohody představují, ať už jde o podmíněnost, udržitelnosti, sociální podmínky a tak dále. To si myslím, že bychom neměli zvažovat v tomto případě, protože jde o opatření, která budou velice jasně časově omezena. Druhá věc. Nehovoříme o statutu GSP budeme o tom hovořit asi v budoucnosti, ovšem tam se musíme dohodnout na tom, které země budou spadat do no, toho statutu. Toto je prostě návrh Evropské komise v reakci na obrovské povodně v Pakistánu. Bude to časově omezeno na dva roky, možná prodlouženo další rok. Ty návrhy omezení na jeden rok, um, které zde zasněly, to podle mého názoru nedává smysl. To prostě, pokud máte takový návrh, tak můžete rovnou hlasovat proti. Proč se nám zatím nepovedlo dosáhnout nějakého výsledku? Často se zde hovořilo o tom, že už je v podstatě uplynul téměř rok od těch povodní. Prostě proto, že jsme přišli s tou výjimkou v rámci VTO. Ovšem v rámci VTO jsme se potýkali s obrovskými problémy, sousedními zeměmi Pakistánu, asi je nemusím jmenovat, a snažili jsme se nalézt nějaké řešení. Já si myslím, že postupujeme správným směrem, uvidíme v následujících týdnech, jaký bude dopad toho, k čemu došlo nedávno Pakistánu. Ovšem ten míč je na straně VTO, pokud jde o udělení výjimky a tam může být udělena pouze jednomyslně, čili my to opravdu nemáme jakým způsobem vymoci na VTO, můžeme se pouze snažit eh, udělat vše, co je v našich silách, aby to prošlo. Další věc. Nehovořím zde mm, nějakým způsobem pokryteckým nebo neroním zde krokodýly slzy, jak bylo řečeno před chviličkou. Já se snažím opravdu tak si objektivně říci to, že to, co zde zaznělo dneska večer, asi není konsistentně s tím, co zaznělo v minulosti a Není to proto, že by se nám nepovedlo zatím dosáhnout té výjimky, ale v podstatě ty argumenty se změnily. Na počátku jsme hovořili o tom, zda to skutečně pomůže lidem postiženým záplavami. Ano, částečně tomu tak bude. Od samotného počátku jsme zároveň hovořili o tom, že by to, že by to mělo být podpořeno humanitární pomocí. Asi ta byla poskytnutá asi tak 480 milionů jar, čili ty zásadní argumenty se nezměnily, čili nevidím důvod, proč bychom najednou měli změnit směr. My jsme si poznamenali i problémy, které by to mohlo mít dopady na evropský textilní průmysl, etan, výroba etanolu, máme tam ochranou doložku, která podle mého názoru dostatečným způsobem by mohla odrazit ty potenciální problémy, které by to mohlo způsobit. Čili mm, já bych řekl, že je to víceméně jasný návrh, buď jste pro nebo proti tomuto návrhu, komise je pro, a to nejenom s ohledem na ekonomický rozvoj Pakistánu, ale i s ohledem na bezpečnostní záležitosti, které jsou ve hře. Bylo by zásadní chybou Evropského parlamentu nepřevzít na sebe tuto odpovědnost a nehlasovat pro tento návrh. Děkuji. Děkuji a poslední na řadě pan zpravodaj, pan Moreira na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji i panu komisaři, vítám ho. Chápu, že se dostavil později. Chápeme proč, ale je třeba předložit vaše konečné stanovisko. Já jsem zde takovým nahodilým zpravodajem. Zpravodaj proti své vůli. Přesto mi dovolte několik poznámek. Za prvé, naše debata poukázala na to, že zde existuje řada bodů, na nich se neschodneme. Za druhé, návrhy komise jsou podložené a výbory se u některých těchto návrhů pozastavily, měli někdy pocit, že možná návrhy komise nejsou až tak přesvědčivé. To je pravda, nicméně bych rád řekl, že ani výbory, ani komisy nelze obvinovat z toho, že to někdo chtěl zdržovat. Ačkoliv já nechápu, co se dělo na půdě VTO, tak je třeba konstatovat, že možná některé ty kroky nakonec budou k ničemu. Přesto se musíme snažit o další pokrok věcí. Musíme vzít v potaz všechny změny, které navrhuje komise která má, co se týče legislativní iniciativy, monopol. Komise předložila své návrhy, ale pak došlo k tomu, že jakmile na půdě VTO zazněl návrh povolení výjimky, tak to zase neodpovídalo tomu, co komise předložila parlamentu. A pak rada předložila další návrh, který se opět lišil od toho původního návrhu komise. Výbor INTA nikdy neřekl, že tyto nesrovnalosti jsou překážkou další debaty a o tématu jednal, všechny změny zapracoval podle toho, jak přicházely jak od rady, tak od komise. Děkuji. Děkuji vám, vážení kolegové. Nyní ukončíme debatu a zítra v poledne se bude o tomuto bodu hlasovat. Další bod na programu je otázka k ústnímu zodpovězení